Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Eh, dámy a pánové, začneme. Vítám vás tu všechny, zahájíme zasedání našeho výboru. Ze všeho nejdříve, eh, jak vidíte, eh, máme tu i pana předsedu. Nehrozí, že se mě bude ministr zemědělství v Itálii. E, obdržel jsem už celou řadu e, e-mailů od kolegů, takže zůstávám zde. E, k pořadu jednání nejsou-li námitky, bude tento přijat a je. S radostí vám oznamuji, že tlumočení máme k dispozici ve všech standardních jazycích našeho výboru. Dále je potřeba schválit zápisy z 4. března, 11. března, 18. 19. března, 25. března. Pakliže eh, nedostaneme žádné výhrady mezi tímto okamžikem a koncem schůze, budou tyto zápisy považovány za schválené. Rád bych vás dále informoval, že dnešní schůze je přenášená i po internetu prostřednictvím webstreamingu. Kolegové, teď nás čeká slyšení o zkušenostech nových členských států, pokud jde o aplikaci společné zemědělské politiky v období 2009 až 2013. Je nám velkou ctí přivítat celkem šest odborníků, kteří budou prezentovat eh, své zkušenosti, pokud jde o tedy eh, zkušenosti v jednotlivých členských státech při aplikaci SZP. Implementace SZP je velmi důležitá věc, která nám pomáhá dosahovat cíle zjednodušení celé toho, tohoto systému. Momentálně s Radou a komisí probíhají na toto téma jednání. Dnešní slyšení proběhne ve třech částech, v každé budou hovořit dva přizvaní odborníci. A po každé části slyšení proběhne rozprava s europoslanci a europoslankyněmi. Takže třikrát dva odborníci a e, po každé té části bude rozprava s kolegy, kteří chtějí promluvit a pak půjdeme dále. První část se bude týkat přímých plateb a eh, systému eh, oblasti jednotných plateb SAPS. Jednotná, a, pardon, systému jednotné platby na plochu. Eh, nejprve bude hovořit pan Vojček Pomačda, šéf nadace pro programy asistence pro oblast zemědělství bude hovořit o polských zkušenostech o implementaci SZP v prvních eh, letech po přistoupení k EU a druhý eh, odborník hovořící v první části našeho slyšení bude pan Baláš Tjörfi, předseda Maďarské komory zemědě- pro zemědělství a bude hovořit o očekáváních maďarských zemědělců z reformy SZP na základě přímých zkušeností s implementací SZP do dnešních dnů. Eh, Požádám oba experty, aby hovořili maximálně, ale opravdu maximálně 10 minut, po čemž začne rozprava. Pan Pomajda, prosím. Yes, want to take the floor first. Ještě Albert Des chtěl něco říci? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Eh, vy jste na začátku hovořil o té nové vládní situaci v Itálii. Eh, rád bych podotkl, že bych si upřímně dělal skutečně starosti, kdyby předseda našeho výboru odešel do Říma, zejména v této době, kdy eh, jednáme o naprosto zásadních věcech. Považuji za nutné, aby zde zůstala kontinuita a aby i náš předseda zůstal až do konce tohoto volebního období ve své stávající funkci. Ano, děkuji Alberte za projevenou důvěru. Parola quindi al primo esperto. Takže teď má slovo první přizvaný expert, pan Pomajda. Máte 10 minut. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi nesmírně, nesmírným potěšením, že se mohu dnes účastnit eh, váženého výboru pro zemědělství a podělit se s vámi o zkušenostmi, o zkušenosti a vědomosti, které jsem získal ve své praxi, eh, když jsme uváděli do eh, už v platnost eh, eh, tento systém SAPS. Já jsem v letech 2003 a 2005 předsedal agentuře, eh, která se výplatami těchto plateb zabývá. To znamená, to bylo v době, kdy Polsko se připravovalo na vstup do EU a kdy se také prováděly první platby. Jak jistě dobře víte, týká se to všechno Eh, většiny zemí, které vstupovaly do EU ve stejné době jako Polsko. To, že jsme vstoupili a že tedy se dotýkali zemědělství, eh, tak eh, od toho se odvíjely konkrétní cíle a něco to pro nás znamenalo a já bych nyní chtěl hovořit, co to vlastně znamenalo tak především jsme se museli přizpůsobit institucionálně i právně, čili to bylo velice široce pojaté v předstupní době, ale také při eh, vytváření legislativy, kterou bylo třeba přizpůsobit do jaký komunity, a samozřejmě také struktury institucí. Dále jsme museli začít plnit jakostní a eh, hygienické předpisy Eh, což eh, pro nás znamenalo, že jsme eh, mohli více vyvážet na trh Evropské unie a zároveň to pro nás byla motivace konkurovat silným unijním hráčům. Do roku 2012, 2004 až 2012, je, došlo celkově k transferu ve výši 40 miliard eur z, tedy do, do zemědělství v Polsku. A to se týká prostředků z rozpočtu unijního i e, národního. Přičemž je třeba připomenout, že e, ten unijní rozpočet vždy byl doplňován e, prostředky z domácích zdrojů, z domácího rozpočtu. A tady máme první a druhý pilíř, a sice Eh, průměrné, průměrné výplaty. A teď vidíte, kde je výše těchto eh, subvencí. Polsko má tady 320 euro na hektar, to je ten první plus druhý eh, pilíř, což je méně než střed za celou 27. Proč tedy Polsko šlo cestou SAPS? Tak především tento systém v rámci Světové obchodní organizace je systém považován za systém, který není navázán na produkci. A e, v rámci agendy 2000 se tedy předpokládalo že tento systém bude také eh, zaveden ve staré unijní patnáctce. Tento systém eh, zajišťuje eh, plnou a efektivní absorpci prostředků, aspoň tomu tak bylo v prvních letech členství. A dále by to mělo být určité zjednodušení administrativních Eh, procesu, pokud se týče žádosti, vyplňování formulářů a případně eh, oprav. Eh, proč tedy Polsko potřebovalo zjednodušit systém? Tady máme plocha Polska, je 312 tisíc kilometrů čtverečních, tak a ty tady máme referenční jednotky 34 milionů celých 7 a pro SAP je to 10,5 milionů. Tady je referenční eh, povrch, je 45 eh, rozlohy země, přičemž eh, počet registrovaných rolníků je zhruba 2 miliony a průměrná velikost statku, či podniku, je 10,38 hektarů a je zde mírný růst. Ještě v roce 2006 to bylo zhruba 9,5 hektarů, kdy máme 10,4. Počet žádostí průměrně za rok, za celá ta léta, bylo 1,3 milionu. No a to e, si můžete samozřejmě porovnat také s čísly za e, vlastní země nebo s jinými zeměmi. V Polsku platí určité požadavky sedem k SAPS. To znamená, že e, se, eh, se náleží každému hospodářství, které má více než jeden hektar a musí mít určitou kvalitu. Dále je tady podmínka, která se týče eh, povrchu, tedy rozlohy. A pak jste, eh, máme další podmínky, které se týká z dělení, rozdělení tedy podle využití zemědělské půdy. E, Polsko mělo stanovený desetileté přechodné období, e, takzvaný phase-in pro zavedení tedy toho konečné podoby SAPS. A když se podíváme zde na graf za roky 2004 až 2013, to, to 13 to je ještě trošku předčasné, ale nyní vidíte, že tady máme tu základní platbu a pak zde máme eh, modrou a zelenou barvou eh, financování tedy zeleně z unijního rozpočtu a modré z rozpočtu národního. Přičemž eh, v těch prvních letech 2004 až 2006 byla část prostředků eh, převedena eh, z prostředků na rozvoj venkova. Ty šly tady do přímých pladeb. Tak a zde je realizace plateb eh, uvedeno v miliardách eur. Takže tady máte 2004 až 2006 souhrné číslo za tyto tři roky, zhruba 5 miliard eur. A vidíte, jak se to potom vyvíjelo v dalších letech. Kolem 3,2 miliard eur ročně. a rok 2012, tak tady ty platby ještě nejsou úplně realizované, proto tady máme tady hvězdičku a máme tady nejčerstvější čísla, která jsou k dispozici. Tak a nyní výhody systému SAPS, tedy aspoň tak, jak to vnímáme, nebo tak to bych to chtěl uzavřít těmi výhodami. Systém SAPS eh, velmi dobře vyhovuje eh, mm, tomu úmyslu podpory, bezprostřední podpory, tak, jak eh, to stanoví Evropská komise. To znamená, že platby eh, souvisí s, eh, s tím, jakým způsobem se má využívat půda. Čili je to podmíněno také rozlohou hektary. A to znamená, že se nedostáváme do problému tzv. nevyužitých prostředků využívání, používání systému SAPS snižuje společenské náklady a ekonomické náklady. A pokud by tady došlo ke změny, změně tohoto systému, museli bychom eh, se obávat určitých, eh, určitého nepochopení z, z hlediska zemědělců, ze strany zemědělců, ale jakkoliv změna by samozřejmě také znamenala další implementační náklady. Byl by to jedině systém komplikovanější a administrativně náročnější. Využití systému SAPS nevylučuje využívání jiné možnosti podpory, které budou dostupné v novém systému přímých plateb, třeba pro mladé rolníky, mladé Eh, malé eh, ekonomické celky, malé podniky a tak dále, nebo v závislosti na produkci. Jako příklad bych mohl uvést náklady v Polsku, náklady, které jsou svázané s obsluhou přímých plateb. My jsme to tedy spočítali tak, že je to zhruba 100 eur na jeden, jednu řást a, a zhruba 140 milionů eur je to celkově za rok. Včetně kontroly, aktualizaci systému, eh, aktualizaci IT, informačních systému a procento vyjádřeny tedy procentu výše plateb, je u tohoto systému v Polsce zhruba 4,5 No a nyní, e, co bychom tedy očekávali do budoucna a závěry? Tak především Eh, chtěli bychom, aby SAPS zůstalo v platnosti, poněvadž je to efektivní, je to osvědčené, čitelné, srozumitelné, čili lépe to neměnit. Dále chceme, eh, nebo domníváme si, že se systémem SAPS eh, budeme schopni lépe dosáhnout cílu reformy, poněvadž, jak jsem řekl, je to systém jednoduchý a v souladu s pravidly VTO. Ovšem otázka je, proč tedy SAPS eh, nerozšíří také do jiných členských zemí. To by byl skutečně důležitý krok pro zjednodušení společné zemědělské politiky. My hodně hovoříme o zjednodušování, ovšem z hlediska praktického, když se podíváme na to, jak vypadá nový, tedy návrh nových finančních výhledů, tak já eh, tam v podstatě nevidím, eh, v čem by toto mělo být jednodušší pro zemědělce. Naopak by to mělo být spíše složitější, jak to vypadá, zejména tedy administrativní, eh, administrativní postupy budou složitější. No a poslední věc, a to je vyrovnání eh, eh, úrovně plateb eh, nebo spíše zvýšení na průměrnou úroveň EU, ale především bychom se měli jaksi odstřihnout od historické alokace prostředků. Děkuji. Bene. Ringraziamo. Dobře poděkovat panu Pomajdovi za tuto prezentaci a nyní předávám slovo rovnou dále druhému expertovi, který bude stále ještě hovořit o stejném tématu, tedy o režimu jednotných plateb na plochu. A sice jde o pana Balaši Jorfiho, který je předsedou Maďarské zemědělské komory. Bude mít přednášku na téma um, maďarské zkušenosti. Máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Rád bych se nejprve představil. Jsem členem uh, Maďarské komory pro zemědělství, pocházím z malé vesničky a pracuji právě v odvětví zemědělství. Dnes zde zastupuji zemědělskou komoru, jsem zde jako její předseda a rád bych pohovořil o stanovisku, které my máme k této otázce. Zemědělská komora je nová komora, která byla vytvořena v březnu a Novinka spočívá v tom, že nyní je nově povinností zaregistrovat se do eh, zemědělské eh, komory. V minulosti, dokud eh, členství nebylo povinné, jsme měli 110 tisíc členů, zatímco nyní jich máme 350 tisíc. Ještě jednou tedy opakuji, že nově je členství v komoře povinné pro všechny ty, kteří pracují v zemědělském odvětví, pro ty, kteří působí v potravinářsko-zemědělském řetězci a také pro e, osoby působící v oblasti rozvoje venkova. Je jasné, že komora tedy v Maďarsku nabyla na významu a rádi bychom, abychom zde byli trochu lépe vyslyšeni, aby náš hlas byl více slyšet na mezinárodní scéně. jak si představujeme společnou zemědělskou politiku. Chceme takovou politiku, která nás bude, nám bude pomáhat, ale nebude nás omezovat. Společná zemědělská politika je často chápána jako něco velice komplikovaného, obtížného. A nám jde o to, abychom zlepšili konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost. Musíme mít jednoduchou a také spravedlivou společnou zemědělskou politiku, i když zároveň vím, že tato politika je nesmírně komplikovaná. Pokud je o jednotlivá pravidla, ta by měla být stejná všude v Evropě. Vím, že všechno, eh, co platí, bylo výsledkem dlouhé práce, ale nám jde o to, aby všude v Evropě splatili stejné podmínky. To znamená, že by to také mělo eh, vést ke snížení byrokracie. Máme několik citlivých odvětví a na ta bychom se měli zvláště soustředit. Také máme některá odvětví, kde nemůžeme zohledňovat pouze konkurenceschopnost, ale kde bychom se měli zaměřit na budoucnost eh, šířeji. Zvláště hovořím o chovu zvířat, protože to představuje pouze 35 celkově zemědělství. Měl bychom tedy zvláštní důraz přikládat producentům mléka, ale mohl bych u vás uvádět i jiné příklady chovatele mm, prasat nebo chovatele drubeže. V této souvislosti bych také mohl zmínit mladé zemědělce. Když se podíváme na první pilíř, tam jsou mladí zemědělci mm, velice důležití, ale já si myslím, že Podpora by měla eh, příslušet všem, nejenom těm, kteří nově vstupují do tohoto odvětví, ale všem, kteří mají pod 40 let. My máme v Maďarsku velký počet mladých zemědělců a někdy je situace taková, že noví zemědělci, nově vstupující, eh, nemají méně než 40 let. To znamená, začínají v této eh, oblasti působit, ale mají víc než 40 let, to znamená, že nemohou využít podpory, která je určena eh, mladým zemědělcům. Dále, pokud je o eh, oblast ekologického zájmu, s touto zásadou eh, souhlasíme, chápeme ji a můžeme ji podpořit. Ale myslíme, že tady máme jeden problém. Toto vede k tomu, že zemědělci někdy musí nechávat kvalitní půdu ladem a podle mne si toto nemůžeme dovolit. Když se podíváme na ceny na trhu, ehm, veškerá úrodná půda by měla být obdělávána. Myslím, že veškerou půdu potřebujeme proto, abychom mohli ehm, produkovat kvalitní potraviny. Když to vezmeme ehm, z tohoto hlediska, ta půda ponechaná ladem v rámci ekologi- oblasti s ekologickým zaměřením, tedy tady je to problematické. Pokud eh, dojde k přechodu z režimu jednotné platby na plochu na e, přímé platby, budeme potřebovat ještě další podrobnosti. Zatím nám není jasné, jak ten přechod konkrétně proběhne. A pokud je o země, které jsou v režimu SPS nyní, Nechceme, aby to vedlo k tomu, že budeme mít dvojrychlostní Evropu. Žádáme o stejné podmínky pro všechny. Pokud nám jde o zjednodušení situace, nemůžeme pouze zjednodušovat právní předpisy, ale musíme zjednodušit postup celkově, obecně, Mnozí lidé, mnozí zemědělci totiž nežádají o podporu pouze z toho důvodu, že se domnívají, že celý systém je příliš komplikovaný. Samozřejmě prav, eh, prostředky, které máme k dispozici, jsou prostředky eh, daňových poplatníků, je to tedy velice důležité. Musíme provádět silnou kontrolu, musíme přesně vědět, kam ty peníze plynou, ale zároveň nemůžeme automaticky předpokládat, že všichni mají zlé úmysly, všichni chtějí prostředků zneužívat. Z takové zásady také nemůžeme vycházet. Nedá se automaticky předpokládat, že příjemci chtějí situace zneužít a peníze vynakládat nelegálně. Já myslím, že toto všechno, co jsem zmiňoval, jsou naše společné úkoly. Budeme na nich muset pracovat u nás, na vnitrostátní úrovni, ale také společně na evropské úrovni. Podle mého názoru je důležité o těchto otázkách hovořit zde i na této půdě a z toho důvodu jsem já zmiňoval všechny ty konkrétní problémy. Stojí před námi několik eh, důležitých otázek. Já jsem se o nich zmínil a doufám, že vy na ně budete moci zareagovat a odpověd, odpovědět nám. Děkuji. Ano, dobře. Já vám děkuji. Děkuji za to, že jste respektoval uh, vyhrazený čas a nyní můžeme začít projednávat eh, dvě prezentace, které jsme si vyslechli. Pan Sekirský, vicepředseda, místopředseda je na seznamu řečníků. Žádá ještě někdo další? Pokud ano, dej, řekněte mě. Chtěl být eh, Děkuji. No, já jsem nechtěl být první, ale no, když už jsem, tak jsem. Já bych chtěl eh, se zastavit u takového obecného konstatování a sice, že Eh, zkušenosti nových zemí jsou mimořádně zajímavé a jejich hlubší analýza by jistě velmi obohatila reformu společné zemědělské politiky. Prezentace, které jste zazněly, byly jistě zajímavé a svým způsobem jsou eh, vždycky tak trošku s puncem národního přístupu. Čemuž já se nedivím, samozřejmě, i když e, jsou to prezentace vypracované e, vědci. Možná, že by bylo e, také zajímavé, ještě zajímavější, kdyby externí, zahraniční experti zhodnotili eh, proces změn, eh, který v jednotlivých zemích probíhl, možná, proběhl. Možná, že by to bylo objektivnější. A eh, teď možná, že je trošku škoda, že ty původní způsoby eh, pladeb, které jsme tady měli eh, před eh, vstupem, že už nemáme o tom takový přehled. Prostě rozšíření na sto, k němu došlo tedy v, zhruba v okamžiku, kdy prostředky z unijního prostředku, které byly určeny na rozšíření Unie, byly ve skutečnosti daleko menší, než jak se, eh, jak vyplývalo z dříve vypracovaných analýz. Eh, čím to je? Ono je to dáno trhem, eh, protože došlo třeba mezi Polskem a zbytkem Unie k obrovskému nárůstu obchodní výměny obchodní výměny. Vlastně ještě ten otevřený trh, svobodný trh, který začal fungovat ještě před vstupem do EU. Takže my jsme na tom trhu bylo již vlastně dříve, již jako nečlenové. A ten tržní efekt byl prostě tak obrovský pro zemědělství v Polsku a i tedy jinde v Evropě. Čili konstatuje tím, že eh, společný trh eh, patří k těm nejvýznamnějším hodnotám EU. Dále je třeba také říci, že většina nových členských zemí eh, přešla hospodářskou transformací od socialistického hospodaření k tržnímu. To socialistické hospodářství bylo založeno na sjednoceném zemědělství, kolektivizovaném zemědělství, které z 80-90% bylo eh, dominováno eh, víceméně státními nebo družstevními podniky, které jaksi vznikly jakoby násilím. A ještě dnes se to projevuje v tom, že třeba polští rolníci eh, mají averzi k čemukoliv společnému. Je to pořád ještě důsledek reakce na násilnou, násilnou kolektivizaci zemědělství a na vytváření, eh, tedy násilné vytváření velkých společných družstev za socialismu. Také, také jsme prošli eh, obdobím potravy na lístky, a to všechno mělo vliv na náš přístup k reformám a tu rozhodnost, která tam byla vidět. Tato odhodlání bylo tak obrovské, že dnes ji možná eh, nechápeme ani a že ně, něco podobného v podstatě dneska není mysli, myslitelné v zemích, které by měly provést eh, zemědělskou reformu. A je to prostě dáno tím, že eh, ta reforma by se měla začít odehrávat eh, v situaci, kdy žijí v blahobytné společnosti, čili to východisko je tam úplně jiné. Čili já to tady nechci nějak rozvíjet. Ale je to prostě eh, situace jiná. My jsme tady přijali eh, platby na hektar. Já jsem byl tenkrát ve vládě splnomocněn pro přípravu eh, zemědělství na evropskou integraci. A my jsme tento systém plateb zavedli tím, s tím, že to mě trošku poškodí Eh, poškodí tedy eh, právě si eh, ty statky, ty podniky, které se pohybují v, ve výrazných tržních podmínkách. Takže tam došlo k posílení sociálních, sociálního podnikání na Eh, úkor toho volnotržního. Nicméně ta eh, koncepce se víceméně osvědčila, ale čím eh, déle diskutujeme o společné zemědělské politice, tím více tady mám určité pochyby o tom, že e, ten systém plateb na hektar by měl být e, jediným prvkem. Já si myslím, že by to měl být jeden z prvků podpory v zemědělství. Poněvadž zemědělství je rozmanité, čili i ty subvence by mohly být e, rozmanité. Ono zemědělství v Evropě, tam byla velká rozmanitost od jak živa a od rozšíření Unie ještě rozmanitější. To znamená, že ta mozaika rozmanitosti, eh, že ta by se měla odrážet také eh, v společné zemědělské politice, ale mm, i tak to funguje relativně dobře. Teď tedy Albert Des, prosím, pak paní McGuinness. Děkuji, Pavlo. Děkuji eh, mnohokrát oběma odborníkům za zprávy z nových členských států. Já neustále do nových členských států rád jezdím, do Polska, do Maďarska, eh, do Lotyšska. A vždy jsem ohromen tím, co tam místní zemědělci, eh, čeho tam místní zemědělci dosáhli. Skutečně jsem velmi ohroben, ohromen tím, co eh, dokázaly různé rodinné podniky, například v oblasti zemědělství. Od obou expertů jsme slyšeli, že Odbor, od oba odborníků jsme slyšeli, k tomu, že hlavní, e, slyšeli to, že hlavní téma je zjednodušování. Návrhy komise však toto zatím nečiní a e, je otázka, co můžeme my dělat, abychom celou věc zjednodušili. E, je škoda, že se nám to zatím nedaří. Je to do značné míry úkol členských států. Já jsem zrovna včera večer se synem vyplňoval výkazy pro tento rok a například v Německu už jsme zcela eliminovali, a je to, je to letos poprvé, ty historické prémie, které jsme mývali. E, vlastně už nemáme žádné zdvojené platby a to značnou měrou přispělo k zjednodušení. E, bylo to vyplňování tedy daleko jednodušší než třeba v loňském roce. Zadali jsme tam, jaké plodiny budeme pěstovat a to bylo vlastně všechno. Ten návrh byl tím pádem hotový. Ale je mi líto, a to opakuji e, neustále, že se nám nedaří e, dosáhnout jaksi rychlejšího sjednocení podmínek v Evropě, že máme stále velké rozdíly například v platbách na hektar. Je to stále jako v minulosti, tak, že v mnoha nových, zejména nových členských státech, dochází k velké nespravedlnosti. Minulý týden jsem eh, jako člen delegace pro vztahy EU-Ukrajina byl na Ukrajině a tam jsem viděl, že přece jenom pro nové členské státy, jako je Polsko, je výhodou býti členy Evropské unie. E, na Ukrajině, když se hovoří se zemědělci, i tam jsou různé podniky, které mají tisíce zaměstnanců, ale je tam také spousta rodinných podniků. E, my jsme například byli v jedné mlékárně, kde nám bylo řečeno, že e, třeba ten podnik za den zpracuje 20 konví mléka, a e, tedy za den a ovšem nemají vůbec žádnou státní podporu, tak jak by se to čekalo e, v Evropské unii. Velmi často však také malé zemědělské podniky nemají vůbec kapitál, aby nakupovali suroviny. A je potřeba jasně říci, že v Evropské unii jsou podmínky pro tyto podniky mnohem lepší. Pan Sekersky hovořil o plánovaném, o centrálním, eh, o centrálním plánování, o plánované ekonomice. Ehm, samozřejmě to je jedna věc. Ehm, máme zde určitá evropská rozhodnutí, i konec konců já občas mám pocit, že se prostřednictvím rozhodnutí řídit věci z Evropy blížíme plánovanému hospodářství ehm, já jsem minulý týden, to teď nesouvisí se zemědělcím, eh, hovořil s panem de Frusérem, eh, který se mnou hovořil o tom, že se teď reguluje délka lan a kabelů, která se používají v přístavech a že často ta lana nejsou ani dost dlouhá, aby se daná loď mohla uvázat k molu. Ehm, takže upřímně my jako parlamentáři je skute- se musíme skutečně zamýšlet nad tím, co máme a co nemáme z evropské úrovně regulovat. Já myslím, že i v oblasti zemědělství je potřeba dbát toho, abychom nepřetěžovali zemědělce zbytečnými ehm, předpisy, abychom skutečně jednali věcně a abychom se mohli konečně posunout eh, na cestě zjednodušování. Děkuji. Děkuji, Alberte. Marian McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a já jsem také velice rád, že jste tady s náma a ne v Itálii, eh, takže se připojuji k paní, panu Desovi. Eh, k tomu, co řekli eh, naši prezentátoři o tom, jak by si přáli zachovat systém SAPS v současných reformách. A já si myslím, že to je důležitý signál, který by měl zaznít ve vyjednávání. Ale mě by zajímalo trošku více, jaký dopad mají platby společné zemědělské politiky eh, na zemědělství. Třeba eh, výroba. Máme nyní větší eh, produkci dobytka nebo Eh, menší produkci, to tež tedy v eh, rostlinné výrobě a tak dále. A mm, já bych eh, to ráda slyšela, poněvadž mm, tím bychom lépe porozumíme tomu, jak funguje ta politika, jaký vliv má ta politika, kterou reformujeme. Takže pokud bychom tady měli informaci o dopadech, tak to by bylo velice dobré, by si to tady říci. A možná ještě, kdyby experti mohli rozvést toto. Jestliže bylo takhle, kdyby, by, kdyby museli přejít od systému SAPS k tomu systému entitlements, eh, jak by to bylo, okolik dražší by to bylo, myslím, administrativní základy, tedy přechod, administrativní náklady přechodu na nový systém. Adesso io darei di nuovo la parola ai relatori. Děkuji. Děkuji také eh, Eh, za otázky a prosil bych nyní experty, aby mohli stručně odpovědět na otázky a pak přistoupíme k další části schůze. Takže kdo první si vezme slovo? Paní předsedající, Vojček Pomajda eh, z Polska. Eh, pane předsedo, děkuji. Já jsem tady z Polska samozřejmě a ty otázky jsou velice podrobné, takže já paní poslankyni to z hlavy neodpovím. Nicméně myslím, že pan profesor Čiževský eh, v následující části prezentace eh, se těchto aspektů dotkne. Já jsem hovořil o nákladech, které nyní má Polsko na provozování systému SAPS. Já to ještě jednou zopakuji. A sice eh, průměrný náklad na obsluhu jedné žádosti je kolem stovky eur. Přičemž máme zhruba milion a 400 e, tisíc žádostí, takže je to astronomická částka. Největší část z těchto nákladů jsou náklady na kontrolu a udržování či aktualizace informačních systémů. V současné době nejsme schopni říci, eh, jak, eh, v jakém rozměru ani řádově, eh, kolik by stálo tedy vybudování nového systému. Případně toho, aby byly možné křížové kontroly také eh, v souvislosti eh, s eh, penězi, které jdou do, na, na rozvoj venkova. Čili to by byla otázka mm, analýz, které by bylo třeba provést podrobně v okamžiku, kdybychom se chtěli rozhodnout, že půjdeme tedy touto cestou. Zatím tedy nemáme analýzy, eh, kolik by stál přechod na jiný systém. Současná debata se vyvíjí tím směrem, nevím tedy jak v Polsku, nevím tedy jak jinde, ale v Polsku eh, spíš to vypadá tak, že systém SAPS v nejbližších letech bude pokračovat. Děkuji vám. Bene. Grazie. Dobře, děkuji. Pani Orfi. Děkuji, pane předsedo. Já také bych rád odpověděl na několik otázek, které zazněly. Nejprve bych chtěl jednu věc upřesnit. Možná to nezaznělo dostatečně přesně během, během mé prezentace. My nechceme samozřejmě zachovat systém SAPS, režim jednotných plateb na plochu, na pořád. Takový není náš cíl. V Maďarsku tedy nejde o to, abychom měli SAPS navždy a za každou cenu. Pouze jsem položil otázku, jak přesně proběhne přechod z tohoto systému na nový systém a zajímalo by mne, jaké podmínky se na nás v budoucnu uplatní. Domníváme se, že Největší náklady možná nebudou eh, náklady na samotný přechod, ale problém u nás spočívá v tom, že ta struktura, přechod není dostatečně eh, jednoznačný a jasný. V současné době připravujeme několik zákonů, ale abychom je mohli eh, nastavit tak, jak mají vypadat, potřebujeme ještě další informace. Pokud je o produktivitu malých rodinných podniků, je důležité tento typ zemědělských podniků hodně podporovat. To je jasné. A my si myslíme, že malé zemědělské podniky bez jakékoliv pomoci nebudou schopny přežít. A my nebudeme tím pádem moci zajistit eh, dostatečnou úroveň produktivity. Pokud ale zohledníme sociologické aspekty a pokud chceme, aby tyto podniky i nadále působily na venkově, musíme těmto venkovským oblastem pomáhat a tím pádem pomáhat eh, malým rodinným podnikům. Maďarská vláda se domnívá, že je nutné situaci změnit. A to nyní. 50 orné půdy patří velkým zemědělským podnikům a druhá polovina, druhých 50 patří malým podnikům. A podle maďarské vlády je nutné tuto strukturu pozměnit. Doufáme, že nově vznikající zákony k tomu přispějí a nakonec k této změně dojde. Doufáme, že zákony budou přijaty kvalifikovanou většinou, tedy ty, které jsou nutné pro změnu situace. Děkuji. Ano, dobře. Děkuji. Děkuji všem za tento první blok a nyní co nejrychleji přejdeme k bloku číslo 2. Ten se týká rozvoje venkova. Experti, kteří budou hovořit, je paní Elita Bengová, vedoucí oddělení pro rozvoj venkova v rámci Institutu pro zemědělské hospodářství Lotyšská. Bude hovořit o podpoře programu pro rozvoj venkova, příjemci a situace v odvětví zemědělství a druhým řečníkem bude paní Emilia Mohanová, tajemnice pro evropské otázky rumunského ministerstva zemědělství. Její eh, prezentace má téma posílení subregionálního hospodářství prostřednictvím nový, nových pokynů pro oblast CZP pro drobné zemědělce Rumunsko. Paní Elita Bengová, 10 minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji vám, dámy a pánové, za eh, tuto příležitost prohovořit zde o situaci v Lotyšsku. Jak jste slyšeli, zastupuji zde Institut pro agrární hospodářství, který eh, vyhodnocuje zemědělské programy v období 2007 až 2013. Nejprve tedy eh, výsledky, respektive naše východiska. Eh, jsou to teď už, je to teď už vlastně pět let od zavedení tohoto programu. V roce 2007 jsme měli celkem 113 tisíc zemědělských podniků, a obyvatel v zemědělských oblastech 708,7 tisíc. E, cíl tohoto programu byl zlepšit životní standard ve venkovských oblastech a díky němu se tato situace zlepšila. Chtěli jsme zlepšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví, Chtěli jsme zlepšit eh, vůbec životní prostředí ve venkovských oblastech, chtěli jsme zvýšit kvalitu života v zemědělských oblastech a diverzifikovat život zde a eh, dále jsme chtěli začít používat program LEADER. Lotyšsko je přitom jednou z mála zemí, kde program LEADER funguje na, celé naší, na celém našem území. Máme celou řadu skupin obyvatel, eh, které se v tomto programu angažují a je to program pro naši zemi velmi důležitý. Eh, z hospodářského hlediska tento program není pro, pro, prováděn úplně ideálně, nicméně když se podíváme na oblast zemědělství, tak jsou ty prostředky velmi důležité. Eh, v roce 2010 podle posledních statistických dat ukazují, že počet zemědělských podniků, se snížilo 36% a e, snížil se také počet obyvatel žijících v zemědělských oblastech, tady konkrétně asi o 7%. To je vývoj, který podobně vnímáme i v jiných členských státech. Doufali jsme, že ve venkovských oblastech bude žít více lidí, nicméně to se nekoná. Podívejme se nyní na to, jakým způsobem jsou rozděleny prostředky v programu pro rozvoj venkova. Pro Lotyšsko eh, jsou nejdůležitější zejména prostředky na konkurenceschopnost. Eh, na začátku to bylo téměř 48% a eh, poté to tedy bylo nějakých 140 Prosadili se spíše jednotné platby na plochu. tyto platby se navýšily, méně se pak investuje do diverzifikace a kvality života, což asi není úplně dobrá zpráva, protože právě tyto prostředky podporují také zaměstnanost. Zde eh, vidíte samotné rozdělení prostředků na podniky. Modře jsou eh, vyznačeny procentní podíly eh, podniků Téměř 90% všech zemědělských podniků v Lotyšsku jsou malé podniky a z vlastní produkce nepřežijí. A podpora pro ně je také dosti nízká. Asi tak 5% celkových prostředků. Velké podniky pak oproti tomu eh, obdrželi velký podíl peněz. Velké podniky tedy i nadále zvýšili svou konkurenceschopnost. Například v oblasti obilovin jsme teď konkurenceschopní na globální úrovni, nicméně malé podniky mají stále těžkou situaci, nevede se jim snadno. Podíváme-li se nyní na celou Evropu, vidíme, že na severu a na východě, to jsou tedy ty zeleně vyznačené země, to jsou ty země, kde téměř 50 zemědělské půdy eh, se osívá obilovinami. Jsou to tedy země, které v příštích letech budou zásobovat celý svět potravinami, které vyprodukují. Podívejme se na porovnání Lotyšska a Nizozemska. Vpravo vidíte, že Lotyšsko se eh, Lotyšsko má velmi, velký potenciál pro rozvoj. Podíváme-li se na eh, emise skleníkových plynů na hektar. Eh, Nizozemsko je zde ve složité situaci, Lotyšsko je naopak ve velmi výhodné když se pak podíváme na stejné porovnání na 1 milion euro produkce, to je ten graf vlevo, tam už je na tom Lotyšsko mnohem, mnohem hůř. Vidíme zde, že to je jedno kritérium, které lze vnímat z různých úhlů pohledu. Takže Lotyšsko může být za zelenou pro environmentální zemi a když budeme mít stejné kvóty jako jiné země, tak ztratíme konkurenceschopnost a tak dále a tak podobně a možnost eh, rozvíjet se se ztratí s ní. Pokud jde o program pro rozvoj venkova a jeho přínos pro zemědělství, jak vidíte, ta osa konkurenceschopnosti eh, skutečně se rozvinula. 75 všech prostředků, eh, což je 376 milionů, jde právě na rozvoj konkurenceschopnosti a zemědělství. investice do infrastruktury 7%, zpracování potravin 10%, zlepšování hospodářské eh, hodnoty lesů, to je jenom 1%, a jiné 7%. Jak, jaký je pak tedy v Lotyšsku rozvoj, vývoj? Můžeme eh, si poblahopřát, že míra zaměstnanosti je na úrovni 15 nejlepších států EU. Ovšem, opět ten obrázek je úplně jiný, když se podíváme na hodnotu produkce, tedy na to kritérium eh, eh, hodnoty produkce, potřebujeme totiž 9,3 pracovníka na to, abychom, vypraco- eh, abychom vyprodukovali stejné, stejné množství zboží jako jinde. Tady ten graf je takový velmi stručný vhled do toho, jak jsme se potýkali s krizí a můžeme říci, že velmi dobře. Ceny za zemědělské výnosy rostly velmi výrazně, rostly však také příjmy. Počet zaměstnaných se snížil, ale produktivita šla nahoru. A vůbec celkový objem produkce se nesnižoval. Prováděno bylo mnoho dlouhodobých investic a celková bilance je pozitivní. Dlouhodobé investice eh, sice do roku 2010 klesaly, ovšem poté začaly zase stoupat. A eh, tady vidíme, že příjmy jsou opět na úrovni v minulosti. Podpora zemědělství je tak velmi důležitá. Představuje nějakých 30 eh, až 40 příjmů, což je pro lotyšské podniky naprosto zásadní. Průměrně však příjmy eh, pracovníků v oblasti zemědělství nějakých, je to, dělá to nějakých 6 tisíc euro na zaměstnance, což je jedno z, jedno z nejnižších čísel v EU. Právě proto je velmi důležité, aby i nadále Lotyšsko posilovalo svou konkurenceschopnost. K tomu chci dodat, že každý členský stát přistoupivší do EU má jinou situaci. Potýká se s různými e, otázkami životního prostředí, které mohou být důležité třeba v Německu nebo v Nizozemsku, kde máme velmi extenzivně zaměřené zemědělství, ale v Lotyšsku takovéto věci vůbec důležité nejsou. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám za prezentaci a nyní eh, pan eh, eh, Emila Mohan eh, s paní Emily Mohan z rumunského ministerstva zemědělství. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte. Voi încerca să prezint foarte... Děkuji, dobré odpoledne, pane předsedo. Já se pokusím velice stručně představit eh, v asi těch deseti minutech, minutách způsob, jakým působí malí zemědělci v Rumunsku. A také to, jakým pomáháme. Konkrétně, jakým pomáhají politiky, které navrhla Evropská komise během eh, předvstupního období. Nejprve eh, začnu s rovnáním. Během srovnám období do roku 1989 a potom uh, rok 2012. Co je tady důležité? Důležité je to, že 14,7 milionů zemědělské půdy bylo v minulosti rozděleno a to vedlo k problémům. Půda byla rozdělená, 28% eh, tam probíhalo eh, intenzivní zemědělství, Měli jsme 411 zemědělských podniků a 58 potom extenzivní zemědělství, 370, 3776 eh, družstev, které působily na 2557 hektarech. Toto se tedy týkalo 14,7 milionů eh, hektarů zemědělské půdy. Ta se snížila na 9,7 milionů zemědělské půdy. Tam máme 12 tisíc zemědělských podniků v současné době, které eh, provozují intenzivní komerční zemědělství, asi 5 milionů hektarů a 900 eh, tisíc zemědělských podniků, které působí na 3 milionech hektarech, které se věnují extenzivnímu eh, zemědělství. Znamená to, že v současné době máme stále ještě 2 miliony, eh, nevyužité, 2 miliony hektarů nevyužité zemědělské půdy. Můžete to jasně vidět na tomto grafu. Jasně z toho vyplývá, že můžeme eh, jednotlivé druhy půdy eh, se skupit do skupin. Malé podniky na jedné straně a velké podniky na druhé straně, které mají až 60 tisíc hektarů. Co je zajímavé? Zajímavá je první část toho grafu. Můžeme vidět, eh, že ty malé podniky, které mají 1 až 10 hektarů, představují téměř 93 eh, zemědělských podniků a působí na 32,3 eh, zemědělské půdy. Když se podíváme na Zemědělské podniky, které mají 1 až 5 hektarů, to znamená tam, kde panují největší problémy, můžeme vidět, že jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny. Podle statistik, které máme k, dispozici, představují um, prostředí na venkově, které mají pozitivní i negativní aspekty. červeně můžete vidět oblast, kde je poměrně malý počet malých podniků a vysvětlení je jasné. Je to um, region, který se nachází kolem hlavního města Bukurešti a Tulča, tedy ten druhý region má nejnižší um, počet obyvatel. Zemědělské činnosti tam nejsou příliš rozšířeny, je to tedy oblast, která se nachází v deltě Dunaje. Jaké závěry z toho můžeme vyvodit? To, že na subregionální úrovni existuje tento typ podniků, znamená, že toto celé odvětví není příliš konkurenceschopné. Dochází tady k blokaci půdy, která by jinak mohla být použita jinými zemědělci. Zemědělské podniky které jsou rovnoměrně eh, rozmístěny v Rumunsku, dodávají velice důležité produkty na subregionální úrovni. Hovoříme vlastně o dodávce veřejných eh, statků. Kromě toho uchovávají tradice a určité kulturní specifika, což je součást kulturního bohatství. Také udržují krajinu a prostřednictvím nich je možné rozvíjet agroturismus. Díky nim se může posilovat celá komunita žijící na venkově. Možná není nutné podrobně vysvětlovat, že poté respektive během komunismu došlo ke zničení těchto podniků na úkor družstev. Navíc eh, soukromé vlastnictví bylo trstáno, což eh, je problematické stále ještě i nyní. Vedlo to k opouštění zemědělské půdy, vylidňování venkova a migraci zemědělců. Pojďme se podívat na to, jak životaschopné jsou zemědělské podniky. Tady máme několik eh, statistických údajů. Ty potvrzují, že hlavní eh, příjem domácností je díky zemědělské produkci. To zajišťuje 37,6 celkového příjmu. Hlavní část z toho představuje spotřeba vlastních zdrojů, Příjem, eh, peněžní příjem představuje pouze asi 9 domácností na venkově. Co bychom si z toho měli vyvodit? Měli bychom si vyvodit, že toto samo sobě není problém pro rumunské podniky. Problém je to, že mají extrémně nízký příjem. Už o tom hovořil, uh, hovořila předřečnice. Orientace na trh a diversifikace je u těchto typů zemědělských podniků dosti omezená. Na druhé straně to, že na venkově v Rumunsku máme mnohem nižší nezaměstnanost než například ve městech, je pozitivní a je to jakási záchranná síť, která nám umožňuje zachovat pracovní místa a také vytvářet nová pracovní místa. Další aspekt, který zde spatřujeme, je to, že zde působí stále větší počet eh, starších lidí, tedy lidí, kteří mají více než 55 let. My podporujeme mladé zemědělce, snažíme se eh, v důsledku toho podporovat mladé lidi, aby začali působit v tomto odvětví v zemědělství. Také bychom Ehm, zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství neměli zaměňovat za ehm, velikost zemědělského podniku. Ráda bych zmínila, že tradiční výrobky, které zemědělské podniky dodávají, jsou také velice důležité. Nyní restrukturalizace. Je důležité posilovat ekonomickou dimenzi podniků, eh, které mají komerční potenciál. Ty zemědělské podniky, které se nemohou už změnit, by se měly spíše z odvětví vymanit a neměly by se stát zátěží. Důležitá je také produkce tradičních výrobků, to už jsem zmiňovala, také bychom měli zemědělcům umožnit eh, zvolit si budoucnost v odvětví. Měli bychom jim eh, poskytovat podporu, ale zároveň bychom neměli nějak blokovat finanční rozvoj. můžeme vidět, že z 9 tisíc eh, zemědělských podniků 3500 podniků je nějakým způsobem, způsobem orientováno. Průměrně mají velikost 4,5 hektaru. Na tomto grafu je také možné vidět, že mnoho zemědělských podniků do eh, pěti hektarů se také věnují chovu dobytka, což také může přispět k větší schopnosti těchto podniků. Nyní bych se ráda zmínila o eh, opatřeních, které plánujeme a o tom, jak nám tato opatření umožní postupovat, pokračovat eh, v budoucnu a podporovat malé podniky, mladé podniky. V pilíři 1 máme přímé platby na hektar a CNDP na živočišnou a e, rostlinnou výrobu. To je zatím bohužel na nízké úrovni. A poté opatření v rámci pilíře 2. Máme zde dvě osy, osa 1 a osa 2. Podpora e, malých podniků, modernizace podniků, vytváření e, skupin, se skupení producentů. Důležité je také školení, profesní vzdělávání a osa 2, podpora znevýhodněných oblastí, horských oblastí nebo jinak znevýhodněných oblastí a také eh, agroenvironmentální platby. Jaké trendy jsme zaznamenali? Jednak to, že politiky, které jsme uplatnili po přistoupení do EU, vedly ke snížení eh, ke snížení počtu podniků, které měly 1 až 2 hektary. A také se postupně zvyšoval podíl velkých podniků. Pokud je o opatření zaměřené na rozvoj venkova, tady můžeme říci, že opatření 141 podpora pro sebe subsistenční e, podniky vedla k tomu, že Zemědělci se začali pomalu um, zaměřovat na trh a diversifikovat své činnosti. Mohla bych k tomu uvést ještě další podrobnosti, ale rád bych ukázala několik obrázků z, nebo několik čísel z oblasti, které pocházím já a ta jsou dostatečně výmluvná. Plyne z toho, že ať už je e, úsilí, do toho, které do toho vložíme jakkoliv veliké, mělo by, nám, mělo by nám mít vždy o to, abychom podpořili malé podniky a udržitelnost venkova. Bardzo dziękujemy, rzeczywiście przekaz. Mnohokrát děkuji za... Ano, s těmi obrázky je to ještě působivější než eh, ekonomická data. Takže prosím nyní, kdo by se hlásil o slovo. Eh, jako první se nám přihlásil přihlásil pan kolega Gladfelder. Děkuji. Já když jsem se sešel uh, s rumunskými zemědělci, sdělili mi, že vláda chce zavádět novou daň. Bude to nová daň, kterou by měli platit uh, zemědělci. Půjde tedy o uh, zdanění zemědělských příjmů. Tuto daň by rumunská vláda chtěla zavést v budoucnu a půjde tedy vlastně o zdanění přímých plateb. Ti, kteří nebudou daň odvádět, dostanou potom e, nižší dotace v budoucnu. Nezaplacené daně vlastně budou tedy odečteny e, z částky podpory. Podle mne to není správné a takto to fungovat nemůže. My jsme se tady snažili um, toho hodně udělat, abychom zlepšili částky, které se poskytují um, v Rumunsku a balkánských státech. A to z toho důvodu, že mnozí zemědělci se nachází v opravdu velice obtížné situaci. Jde tedy o vysoké částky, důležité platby a když by rumunští zemědělci chtěli dostat eh, větší podporu, znamená to, že zemědělci v jiných členských státech, těch starších, potom dostanou méně. Ke všem těmto změnám tedy došlo, ale to ne proto, aby to rumunská vláda potom zdanila. My nechceme um, tyto částky poskytovat, vyplácet eh, rumunským zemědělcům proto, aby si to rumunská vláda zdanila. Podle mne to, co rumunská vláda plánuje, prostě není přijatelné ani spravedlivé. Není to legitimní. Já si myslím, že rumunská vláda by měla tuto daň, plánovanou daň eh, ze zemědělských příjmů zrušit. A ještě jednou bych rád zopakoval, že to opravdu jde proti duchu eh, evropské legislativy. Děkuji. Bardzo, <clears throat> bardzo děkuji. Děkuji vám. A prosím, ještě někdo se hlásí do debaty? Ano, Jan. Pane předsedo, tři drobné otázečky. Pokud se týče eh, těch malých eh, rodníků, kteří mají eh, dost pro vlastní obživu. Samozřejmě my chceme, aby přežili, ale e, také jste hovořili o podpoře e, mladých zemědělců, což je v souladu s naší reformou. E, mě by zajímalo, jak velký podnik doporučujete takovému tu mladému farmáři, kteří si chce takto založit, založit existenci. Čili co byste doporučili? Eh, ta druhá otázka, ta by se možná eh, týkala také první sekce. V nových eh, zemích jsou plochy, které, jak bych tak řekl, nejsou registrované nebo nespadají pod SAPS a to je samozřejmě samozřejmě politicky bušné téma, jestliže tedy v Rumunsku je nějakých 2 miliony hektarů nevyužité půdy, tak já nevím, jak to chcete řešit, nebo máte nějakou představu, jak naložit mi to plochami, a nebo čekat, že to vyřeší Evropa, nebo eh, chcete tedy dlouhodobě dát tyto plochy, plochy pod zprávu ochrany přírody. A ještě jedna otázka, to je eh, Eh, takový, takový eh, boj, jestli eh, by měla být zachováno spolufinancování druhého pilíře ze strany členských zemí. Děkuji. Bardzo děkuji panu poslovi. Děkuji panu poslance a nyní pan poslanec Vojtěchovský. Děkuji vám. Jen stručně. První otázka. Pan poslanec Gladfeld tady hovořil o um, plány eh, daně na zemědělské příjmy. Eh, něco podobného o tom uvažuje také polská vláda, což znepokojuje zemědělce. Eh, je to totiž závažný problém, který může ovlivnit postavení zemědělců nejen v Rumunsku, ale také i v Polsku. Druhá otázka se týkala vystoupení paní Mohan. Já bych se chtěl zeptat, vy jste, řík, vy jste hovořila o tom, že 2 miliony hektarů půdy v zemědělství leží ladem. A mě by zajímalo, jak eh, to podle vás souvisí s, eh, s platbami a s jejich tedy diverzifikací je, je možné, že tedy nebo ne, nevyužívaná plocha její velikost je nepřímo uměrná výší plateb. Či tam, kde jsou vyšší platby, tak tam prakticky neexistuje nevyužitá půda a naopak. Čili eh, souvisí to skutečně podle vašeho názoru Eh, s tím s tou výšší pade, poněvadž v Rumunsku patří ty zemědělské platby k těm nejmen, nejnižším. Eh, v Polsku je to o něco lepší, ale také je to spíše na, té, na tom nižším konci. Čili jestli to vidí takto. Děkuji a prosím pan poslanec Des. Já Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Eh, tady se zdá, že by platby měly e, být e, zdaňovány. Já si myslím, že je třeba přeskoumat, jestli je to vůbec slučitelné e, s evropským právem. Mně tedy připadá mně tedy připadá naprosto nevhodné, aby vlády tyto platby odčerpávaly do rozpočtu. Já jsem vždy byl proto, aby určitá část pladeb, kterou dostávají zemědělci v Německu, aby byla tedy, abychom se jí vzdali, určitého procenta vzdali ve prospěch eh, jiných českých zemí. Ale jestliže nyní Rumunsko nyní žádá si sáhnout na část těchto subvencí eh, formou daně, tak to asi bude těžko, těžko přijatelné, pochopitelné u nás. Já bych se tady chtěl zeptat, jestli je to plán současné vlády, nebo jestli to byl záměr už vlády minulé. A já tady opravdu si myslím, že hm, není eh, to v rámci nebo v duchu eh, spravedlivějšího rozdělování v Evropě, pokud tady vláda chce tyto části, těchto prostředků inkasovat. Tak a pokud není jsou další dotazy, měl bych jednu otázku ještě já. jaké jsou Aha, jaké jsou tendence, eh, pokud se týče využití zemědělského půdy, zemědělské půdy? Jak by to mělo vypadat v Takže děkuji a prosím o slušné odpovědi.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 naše vláda navrhla nějaké takovéto zdanění, nikdo z toho nebude mít radost. To ano, ale e, jsou to určitě příjmy pro zemědělce a příjmy lze zdaňovat. To je rozhodnutí vlády. A pokud e, jde o ty velikosti zemědělské, zemědělských podniků, tak těm středním podnikům to jsou takové Eh, podle současného rozdělení EU, eh, e tedy podniky eh, hodnoceny nikoliv tedy podle velikosti v hektarech, jde spíše o to, co se na té půdě dá vypěstovat. Samozřejmě důležité jsou znalosti, důležitá je poloha té zemědělské půdy a kolik, tedy za kolik lze tam e, pěstovat. A ten limit zde je, myslím, 16 000 euro. Jde zkrátka o to, e, co je potřeba v jednotlivých regionech dále rozvíjet. Ten návrh e, nechce zohledňovat, co musí ten nebo který zemědělec pěstovat. Je to spíše otázka znalostí zemědělců, samotných, kteří o tom mohou rozhodovat. Hovoříme-li o malých a středních zemědělských podnicích, tak eh, ty malé podniky představují nějakých 80 až 90 všech podniků celé naší půdy. Eh, samozřejmě všechny tyto podniky do tohoto systému nelze zapojit. Stárnutí je u nás také problém a fakt je, že velká část těchto podniků jsou podniky, kde pracují hlavně stárnoucí, starší lidé. Je potřeba e, zaměřit se na to, co můžeme udělat pro to, abychom angažovali také mladé, nové zemědělce. Je potřeba zohlednit, že zemědělství, pěstování obilovin, plodin a chov dobytka jsou zaměstnání, které vyžadují denodenní tvrdou práci. Žádná technologie nikdy zemědělce nenahradí. Nelze říct, má milá krávo, zítra už tě nepodojím. Musíme vždy zajistit, abychom zde měli dále a dále nové generace zemědělců, kteří budou ochotni tuto práci provádět. možná bude potřeba zavést nějaká opatření, která umožní lidem, kteří pracují s dobytkem, aby eh, nemuseli eh, být v práci vlastně sedm dní v týdnu, tak jak to je v současnosti. Eh, ale otázka je tedy v zásadě ta, na co vsadíme my, co budeme hlavně rozvíjet. Můžeme rozvíjet malé podniky, specificky zaměřené produkty, nebo ne. To je ta zásadní volba, před kterou zde stojíme. Můžeme podporovat biozemědělství, nebo jak říkám, ty specifické produkty, nebo různé formy alternativní produkce. To je ta možnost aktivizace zemědělských podniků. Děkuji. Paní Emilie. Děkuji a nyní paní Emilia Mahana. Okay, so I speak English, if it's okay, so... Budu hovořit anglicky, nevadí-li vám to. E, otázka daní. Já jako odbornice mohu říci, že se mi ten návrh vůbec nelíbí. Už nyní to vytváří celou řadu problémů pro zemědělce. Ten program byl zahájen jako řekněme takový test vlády, která chtěla zjistit nové možnosti příjmů do rozpočtu. Ale ten největší problém se vlastně ani tak netýká těch velkých zemědělských podniků, které by vlastně tuto věc ani nepocítili eh, kolem a kolem, že by tady museli na přímých platbách odvádět daně, ale problém eh, hlavně vnímáme u středně velkých a malých zemědělských podniků. A ti už eh, vlastně i v minulosti říkali, že nesouhlasí s tím, aby jim takhle z kapsy někdo kradl peníze. Eh, jak zde zaznělo, asi není spravedlivé, aby tito lidé přišli ještě o víc peněz. Všichni víme, že Rumunsko je jednou ze zemí, kde eh, máme třeba jedny z nejnižších, ne ty nejnižší přímé platby, tu nejnižší úroveň. A ta úroveň je nízká i přesto, že u nás stále probíhá to úvodní období, že stále tedy můžeme tyto platby doplňovat ze státního rozpočtu. Pokud jde o mladé zemědělce, No, e, my nechceme zavádět e, žádnou doporučenou e, výměru zemědělského podniku. Spíše chceme zavést politiku, která bude úspěšná v tom, že co nejvíce mladých lidí, co nejvíce mladých zemědělců vůbec přivede do zemědělství, zejména do prvního pilíře. A pokud víme, tak eh, to je jeden z hlavních důvodů, proč chceme zjednodušit celý tento systém. To znamená, že chceme malé zemědělské podniky a mladé zemědělce. Dále, asi ten největší problém eh, pro Rumunsko, to je těch 2 miliony hektarů, a to, že se tato zemědělská půda nevyužívá. To je do značné míry typický problém. E, tyto 2 miliony hektarů nejsou v Ajaxu, takže se za ně neplatí, ale potenciálně bychom tuto plochu mohli využít, e, zejména od roku 2014, kdy proběhne liberalizace trhu s půdou pak zde je jednoznačně možnost, aby se i tato půda do systému zahrnula. Jak zde zaznělo od jednoho řečníka, čím více půdy bude v systému, tím nižší budou platby. Ona se ta částka nerozdělí eh, neviděli nějakými 9,5, ono to bude 9,5 plus 2. Takže to bude také svým způsobem problematické. Samozřejmě ty 2 miliony hektarů by mohly být velmi zásadní, protože eh, většina z této půdy není produktivní půda, eh, mohly by se započítat třeba do podílu na ozelenění, to by snad mohlo být řešení, ale ono to není tak jednoduché. To, jak si ten stav býti zeleným vyžaduje i splnění určitých podmínek. Dále zde mám pocit, byla otázka o kofinancování eh, v členských státech. Eh, zde, pokud vím, ten největší problém z hlediska eh, spolufinancování ze strany členských států je to, že alespoň v Rumunsku jsou ty regionální rozpočty velmi malé. A většina projektů, ačkoliv jsou financovány evropskými penězi, tak eh, ten příspěvek ze státního rozpočtu se dostává velmi, velmi špatně, protože situace je taková, jaká je eh, zejména na místní úrovni. A pokud jde o tendence, eh, zaznělo tu tady, jaké jsou nové trendy, pokud jde o využívání a zprávu produkce v zemědělství. Pro nás asi ten úspěšný příběh, který vám snad jako takový můžeme představit, jsou právě biopotraviny, vůbec biozemědělství. To je sektor, který nám narůstá, stále více zemědělských podniků přechází z tradiční zemědělské výroby právě na biozemědělství. A myslím si, nebo or, ano, organické zemědělství, tady mi kolegyně napovídá, že se tomu také někdy říká. A e, je to trend, na který určitě musíme být pišní. Je to opět tvrdá práce na velmi malém výměru, ale i tak. Stáváme se svým způsobem exportní zemí i do zemí, jako je třeba Německo. E, já jsem se v únoru účastnila e, jednoho z velmi důležitých veletrhů, EUFACH, pro biozemědělství a upřímně vidíme, že našim podnikům se podaří uzavírat eh, mnoho a mnoho smluv a já si myslím, já si myslím, že to není vůbec špatný trend. Děkuji. Ještě pan poslujar dodatkové pytání. Děkuji, děkuji a máme tady ještě jednu doplňující otázku. Pane předsedo, to je jenom do protokolu. Bylo to řečeno od kolegy Dese a Gladfeldera. E, mně to není zcela jasně. Myslím, že je e, trošku něco jiného. Jestliže se zdaňuje příjem, to je věc e, členských zemí ale eh, pokud se mají přímo zdaňovat přímé platby, tak to je něco úplně jiného. Já bych skutečně prosil sekretariát výboru, aby eh, vzneslo dotaz na příslušné země, eh, co se vlastně děje, jaké jsou záměry. Samozřejmě určité přerozdělování je možné, ale přímá daň na přímé platby, já si myslím, že to je naprosto nemožné, eh, nemožné sloučit s evropskou legislativou. To je něco úplně jiného než eh, daň z jakéhokoliv příjmu. A já nevím, možná, že také koordinátoři by se mohli zamyslet nad tím třeba dotaz na příslušný komisariát nebo nějakým způsobem se k tomu postavit. Děkuji nie to było pytanie, czy raczej forma... Tak nevím, była to otázka, no spíše tedy vyjádření názoru. Ale samozřejmě, prosím. A e, já bych tady měl tak ještě jednu otázku. Jak vy jste hovořili o e, jaksi tradiční výrobě potravin a e, já nevím, je to trend, nebo se odstupuje od toho trendu. Zajímalo by mě prostě, k jakým změnám tady dochází, e, poněvadž tady hovoříte o, o, o hovoříte o pře, přechodu od tradičního zemědělství k biozemědělství. No. Eh, no, eh, takhle, to tradiční zemědělství stále máme, stále je funkční. Je zde mnoho tradičních eh, zemědělských podniků, které například produkují oleje nebo podobné věci, ale nejsou to biofarmy. Takže ta tradiční forma tam je a rovněž se vedle ní rozvíjí i biozemědělství. Ne, ty dva sektory si nekonkurují vzájemně. Zkrátka produkují pro trh máme tradiční zemědělství a biozemědělství, které je ještě lepší. Děkuji, zavykáme tu část. Děkuji a tím končím tuto část. A nyní třetí část. A toto je vliv eh, společné zemědělské politiky na socioekonomickou situaci. A samozřejmě eh, bude to vlastně eh, jakési sesumírování těch prvních eh, částí. Teď bych dal slovo panu profesoru Čiževskému z Ekonomické univerzity v Poznaní a je to otázka, je to téma přizpůsobování eh, polského zemědělství eh, společné zemědělské politice. Takže, pane profesore, nyní vaše prezentace. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, vážení hosté, Chtěl bych srdečně poděkovat za pozvání. Je mi potěšením již po druhé vystupovat jako řečník na akci tohoto druhu a velice si toho vážím. Pomalu si tak nějak všímám, že ty zájmy naše, naší země Eh, bude pravděpodobně předmětem diskuse, protože už i mý předřečníci se k tomu vyjádřili, zejména pokud se týče dopadů. Moje prezentace bude trošku, moje prezentace bude trošku jiná, eh, poněvadž já jsem z Hospodářské univerzity v Poznani pro katedru makroekonomie. Akroekonomie zemědělství, to je vlastně Eh, my jsme jediná univerzita, která eh, de facto se zabývá těmi obecnými ekonomickými principy a eh, jak se realizují v zemědělství. Čili já se budu snažit zde celkově ocenit dopadu společné zemědělské politiky například do Polska od roku 2004. Pan poslanec Šekerský eh, řekl, že máme v současné době poměrně méně eh, informací, tak eh, já právě chci říci, že mm, se tím my zde zabýváme. Nevím, jestli si uvědomujete, dámy a pánové, že když hovoříte o eh, nástroje zemědělské politiky, tak de facto vytváříte eh, novou ekonomickou politiku. De facto jde o změnu paradigmatu, poněvadž společná zemědělská politika, eh, zejména v rozpočtovém rámci na leta 7 až 13, byla značně emocionální a často jste zaznívaly rozmanité a e, rozporuplné diskuse a argumenty. Nicméně jakýsi společný jmenovatel tady možný je. A já si myslím, že první otázka, která by tady měla zaznít, je tedy konfrontace té možnosti liberálního přístupu k liberálnímu etatistickému tím, že máme eh, jakési průmyslové, průmyslné zemědělství a je tady jako možnost zemědělství eh, trvale udržitelné. Tady ty mm, argumenty mm, na liberální straně jsou posílení konkurence, eh, zlepšení přístupu na světový trh, to je změna alokace zdrojů, nebo přesun zemědělství, tedy prostředků zemědělství do jiných eh, odvětví, nebo eh, redukce eh, nadvýroby a změna, změna nákladů. To, je, to jsou vlastně otázky, respektive přístup toho industriálního zemědělství a vy to tedy spojujete s tou etatistickou, etatistickou možnosti, Čili jde vlastně o otázku eh, od, eh, odplouvání eh, nadvýroby ze zemědělství do jiných oblastí. Dále hovoříte o tom, že rozhodování, které se zde činí, Eh, tak má to různé pako, pákové efekty a synergické efekty, které vedou eh, k eh, oligopolizaci a monopolizaci zemědělství. Také hovoříte, že posilují negativní vnější vlivy. Takže není ta takzvaná internalizace nákladů. Dále zazněla otázka rostoucího tlaku na sociální a přírodní prostředí. A tedy to znamená, že eh, zemědělství přispívá eh, k jakému si veřejnému blahu, ale způsobem, který zůstává nedoceněn. Čili když se podíváme na konfrontujeme tyto možnosti, docházíme k novým dilematům v ekonomice. A je to tedy eh, nové pojetí hospodářství, které znamená eh, přechod zemědělství od toho industriálního do nového eh, sociálně rovnovážného systému. To znamená, že ta rozvojová dilemata se prakticky realizují v různých paradigmatech. A sice eh, potřebujeme zajistit rovnováhu ekonomickou, eh, společenskou a také ekologickou. A dále tady je nutnost eh, změnit mechanismus přerozdělování v podmínkách globalizace. Ukazuje se, že kolem 25 Eh, to, to nad eh, přidané hodnoty, tedy té, eh, vlastně odchází do, tedy v tom řetězci dále od tedy z toho producenta přes pracovatele, distributora a tak dále. A teď je o to, že je třeba, aby tyto prostředky se vrátily výrobcu, výrobcům. Čili toto je, toto je základ. To není žádné privilegium, to je nutnost. Jestliže chceme mít vyvážený, rovnovážný politický eh, eh, rozvoj, rozvážný společenský rozvoj, tak je třeba skutečně eh, ta přidaná, tu přidanou hodnotu vracet do systému takto. Čili k čemu nám může sloužit v této souvislosti společná zemědělská politika? V podmínkách prohloubené tržní globalizace se rolníci soustředují jenom na komerční funkce a třeba se nezabývají tím, za co se neplatí, jako je vliv na životní prostředí. A to, že jejich, to, co vyrobí navíc, tedy odplývá jinam dále v tom distribučním řetězci, tak to tedy je poškozuje. A tedy ten industriální model vede k tomu, že zemědělství vlastně končí tam, kde není dostatečně, dostatečně ziskové. A vzniká nám tady eh, nebezpečí větších výkyvů cen a také bezpečnosti potravin. Čili eh, de facto ten eh, model industriálního zemědělství má taky své meze. Čili ta kritéria, podle kterých se dnes řídíme, jsou nedostatečná, neboť ten společenský a ekologický aspekt sociální a ekonomický a ekologický aspekt, se eh, zde eh, ignoruje, čili ten model je nekompletní a musí tedy tento deficit být eh, nahrazován institucionálními zásahy. Takže to je de facto funkce o něch dotací. Jestliže tady eh, chceme hledat další význam naší eh, společné zemědělské politiky pro členské země, tak eh, je třeba se zaměřit na to, kde je společná zemědělská politika efektivnější než tržní mechanismy. A to je všude tam, kde se více exponuje role druhého pilíře včetně tedy externích eh, vlivů, jako je třeba image. Například také zabezpečení bezpečnosti potravin eh, musí se zabývat, ta, to je vlastně otázka, nebo má to, má to podobu eh, boje o informovanost a o kvalitu. Čili je to otázka, Eh, zachování rovnováhu, rovnováhy řádu ekonomického, řádu nebo typu eh, sociálního, typu ekologického. To všechno musí být spojeno v celek. Čili ten eh, z nám vzniká systémová otázka. Společná zemědělská politika, ano, ta by měla se týkat celé Evropské unie, ovšem zároveň v jednotlivých zemích eh, jsou různá očekávání společenská, jiné, jiná ekonomická situace a jiné disproporce eh, v oblasti rozvoje zemědělství. A řešení právě těchto protikladů jde ruku v ruce eh, s touto změnou paradigmatu. Rovnováha mezi aspektem sociálním, ekologickým a ekonomickým je různá v jednotlivých zemích. Nicméně role eh, společné zemědělské politiky, ta by měla být v principiálně tatáž, ale v konkrétním efektu rozmanitá. A tady je třeba dosáhnout jaksi eh, kompromis a eh, ten se velice dobře odráží Eh, v tom víceletém výhledu na léta 17 až 13. Eh, dále, v čem tedy je, jsou odlišná, je odlišná, je, spočívá odlišnost východní Evropy? Tak především je zde velký potenciál zvýšení zemědělské výroby. A to znamená, že efektivnost přímé podpory je zjevně vyšší než v, jižní, v jiných zemích. To je samozřejmě otázka zdrojů. A druhá věc je vliv na přírodní prostředí, což znamená, že i to industriální zemědělství eh, může mít ještě růstový potenciál. Chtěl bych ještě zdůraznit, že vzhledem na tyto možnosti je zde možnost eh, větší diversifikace venkova než ve starých členských zemích. A třeba eh, v polském zemědělství máme relativně mladé farmáře, ale trošku nám chybí infrastruktura a to se projevuje v tom, že eh, jsou zde omezené možnosti investic. Čili toto je taková dlouhodobější perspektiva systémové analýzy společné zemědělské politiky v uplynulém období. Děkuji vám. Děkuji vám tak myslím, že tady by mohla být docela spousta zajímavých otázek k tomuto eh, prezentaci. A nyní pan Martin Zimmermanis. který je poradce pro rozvoj lotyšského venkova a školící centrum. Eh, takže prosím, aby, aby nám řekl, co nám se říci k prvnímu pilíři. Eh, paldies par iespēju uzstāties šeit, latviešu valodā. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Děkuji vám za příležitost hovořit zde eh, lotyšsky o Lotyšsku. A o tom, jak se u nás daří. Děkuji všem poslancům za eh, slova podpory pro naši zemi a pro další rozvoj našich regionů až do roku 2020. Eh, ve svém expoze se budu eh, se soustředím zejména na otázku spíše rozvoj zemědělství nebo rozvoj venkovských oblastí celkem. Je to otázka, na kterou se ptá celá Evropa. A je to otázka, která e, úzce souvisí s rozvojem našich regionů, jak tedy v Evropě, tak u nás v Lotyšsku. Jak to vypadá, e, respektive jak to vypadalo za posledních 15 let? E, mohli bychom to nazvat socioekonomickým vyprazdňováním, e, pakliže dovolíte ten výraz. Zkrátka lidé nám odcházejí z venkova do měst. A to se po zhroucení sovětského systému ještě urychlilo. Zažili jsme e, naprostý kolaps zemědělské produkce a e, jakožto například referenční hodnota e, pro Lotyšsko máme například ty průměrné platby na plochu to opět souvisí s tím, jakým způsobem se změnilo zemědělství po eh, rozpadu Sovětského svazu. My jsme samozřejmě rádi, že jsme zpět v Evropě, eh, že jsme všichni pod jednou střechou, abych tak řekla. Tyto výchozí hodnoty by samozřejmě byly úplně jiné, kdybychom neměli sovětskou minulost. Ovšem, eh, my jsme ji měli. A tím pádem i u nás e, vlastně jsou různé pocity, když se lidem řekne, různé reakce, když se lidem řekne rozvoj e, venkova, rozvoj zemědělství. Mladí lidé stále častěji z venkova odcházejí do měst. Jaké pobídky můžeme nabídnout, aby zůstali na venkově? Aby začali být hospodářsky činní? Zde vidíte eh, diskrepanci mezi příjmy ve městech a příjmy na venkově. Eh, u nás v Lotyšsku je to více než 40% ten rozdíl, což je skutečně obrovská nerovnost a eh, je to samozřejmě na jednu stranu problém rozvoje našich venkovských oblastí, v rámci kterého je potřeba tyto rozdíly minimalizovat. My to víme, my na tom pracujeme. Odhadujeme, že nám to potrvá eh, zhruba do roku 2030, eh, než tento rozdíl eliminujeme. Na tomto grafu pak vidíte eh, počet zaměstnaných v venkovských oblastech, ten klesá. E, to už zmínila i předřečnice o naší zemi. V rámci pěti let počet zaměstnaných na venkově se snížil až o 60 tisíc lidí, což je pro malou zemi, jako jsme my, opravdu, opravdu mnoho. podstatě odliv těchto zaměstnanců způsobuje eh, dále ztrátu eh, pracovních míst i v zpracovatelské oblasti, i v sektoru služeb, na což nesmíme nikdy zapomínat. Rovněž eh, údaje o produkci nerostou, respektive data o produkci nám nenadůstají takovou měrou, tak aby se tento negativní efekt vyprazňování venkovských oblastí a jeho dopadu na zaměstnanost napravil. Samozřejmě i my se snažíme o vyšší produktivitu, eh, aby více než eh, nějakých ty, nějaká ta 3% lidí byla činná právě v zemědělství. Více než 20% eh, našich zemědělců je však navíc už v důchodovém věku. Eh, jsou to často lidé, kteří nemají a neměli žádnou jinou alternativu. Eh, vlastně by nenašli zaměstnání ani v jiném sektoru na venkově, ani ve městech. Což je jeden z důvodů pro to, proč máme mimo jiné v Lotyšsku mnoho malých zemědělských podniků. Eh, zemědělská aktivita v Lotyšsku eh, se koncentruje zejména na pardon, hospodářská aktivita se koncentruje zejména na největší města a zemědělské půdy je obecně velmi málo. 1,4 eh, milionů z 2,2 milionů hektarů ploch, které, se, které by se mohly zemědělsky využívat, se tak skutečně eh, využívají. Je to nějakých 50%, eh, což znamená, že naši zemědělci jsou opravdu ve špatné situaci, eh, protože ačkoliv by chtěli více zemědělské půdy využívat, tak nemohou. Další socioekonomický problém je nezaměstnanost. S tou bojuje celá Evropa a to e, tedy konkrétně ve venkovských oblastech. V některých oblastech Lotyšska e, je nezaměstnanost až 80 A e, částečně se jedná i o nezvratnou tendenci, protože moderní zemědělství není tak náročné na pracovní sílu. Teď na snímku vidíte mapku zobrazující počet nezaměstnaných v jednotlivých regionech eh, v naší zemi. Jak vidíte, eh, vnímáme zde skutečně politování hodnou tendenci eh, toho, že lidé opouštějí venkovské oblasti a stěhují se do měst. Je proto potřeba nalézat efektivnější nástroje pro regionální rozvoj, jak tento problém řešit. To je problém, Eh, který nelze řešit jenom eh, zemědělskými opatřeními. Musíme řešit i migrační tendence a tak dále. Eh, naše země přišla zhruba o 200 tisíc 200 tisíc pracujících na venkově. To jsou tedy lidé, kteří odešli nejenom z venkova do měst, ale kteří odešli vůbec z naší země. Eh, to je obecný problém pro zemi jako takovou, protože máme méně daňových poplatníků a tím trpí celé naše hospodářství. Zejména například eh, mladí lidé odcházejí z venkovských oblastí a eh, veškeré pokusy motivovat je, aby zůstali na venkově, zatím nemají výsledky. Protože když mladí lidé nemají žádnou vyhlídku pro to zůstat eh, na venkově, tak zkrátka z venkova odejdou, anebo rovnou odejdou do jiné země, do jiného státu. Na tomto grafu eh, vidíme eh, osídlení jednotlivých našich regionů. Vidíme z toho, že veškerá i zemědělská aktivita je v podstatě v okolí velkých měst. Máme dokonce oblasti, kde žije na kilometr čtvereční méně než tři lidi, což je skutečně v Evropě extrémně nízký počet. Rozvoj zemědělských oblastí se v podstatě také omezuje pouze na takové jakési prstence kolem našich největších měst. Mnoho našich obyvatel žije sice na venkově, nicméně každé, každodenně dojíždí do měst, kde pracují. A je jich skutečně mnoho. Na této mapce vidíme výši plateb na plochu, které zemědělci dostávají. Ovšem vidíme, že zde není žádný vztah, eh, bohužel, tedy s eh, jaksi produktivitou zemědělských oblastí, což je škoda. Zejména intenzivní zemědělská produkce profituje z pladeb na plochu ale v té nejširší sféře naší společnosti už ty zisky s, nebo respektive výhody představované platbami už tak vysoké nejsou. Od roku 2004 eh, se nám také téměř desetinásobily ceny půdy, což je eh, svým způsobem spekulace eh, v tom smyslu, že půda jakožto, země, jakožto eh, hospodářský statek eh, bude do budoucna dražší a dražší. Takže spousta lidí, kteří vůbec nejsou zemědělci, zemědělskou půdu skupuje. Takže eh, peníze, které by jinak měly jít na platby na plochu pro zemědělce, se často dostanou do kapes spekulantů, kteří z žádného jiného důvodu tu zemědělskou půdu nekupují. Pro obyvatele venkova je samozřejmě také důležité celkové sociální prostředí, které tam panuje. Eh, místo, kde člověk žije, eh, musí být obyvatelné také ve volném čase. Musí tam být dostatečné sociální vyžití, eh, komunikační možnosti a vezměme si, že když máme tři lidi na kilometr čtvereční, tak o nějakém kulturním prostředí skutečně nemůže být ani řeč. Což je něco, co je potřeba samozřejmě zohlednit. Tento trend se samozřejmě může eh, změnit, nicméně teď je zde a nelze ho ignorovat. Takže eh, to by byly celkové trendy a tendence toho, jak se věci mají eh, v Lotyšsku. Děkuji vám za příležitost to zde prezentovat a děkuji vám za pozornost. Bardzo proszę o pytanie. A tak nyní prosím je čas na otázky. Dobře, tak se zeptám já. Pan profesor, eh, jste řekl, že diskuse, která probíhá zde na zemědělském výboru, tady se hovoří o nových rozhodnutí, nových mechanismech a vy jste řekl, že jde o novou ekonomiku nebo novou zemědělskou politiku. To je, řekl bych, eh, otázka dosti zásadního charakteru, protože řekl bych, že zemědělská ekonomika je trošku jiná než ekonomika v jiných odvětvích. To je dáno charakterem produkce, nedostatečnou mobilitou půdy a dalšími. Také jste řekl, že je třeba, aby principiálně byla eh, společná zemědělská politika jednotná, ale nabývala různých forem. A já bych se chtěl zeptat, je možné, může nám věda nějakým způsobem předložit něco, co by bylo eh, obecně akceptovatelné? kde by byla tady tato rozmanitost, reflektující rozmanitost zemědělství, a tak, aby to bylo přijatelné jak pro zemědělce, tak pro pláce daní. A pak je tady ještě otázka o eh, prostě využívání cyklu, cyklu eh, půdy, jakým způsobem eh, vlastně dochází k obchodování s půdou, aby mm, tedy kdo nakupuje nebo kdo má ten kapitál, jak tam vstupuje kapitál do prostě obchod s půdou. Prostě je třeba, aby to bylo něco, co je pro zemědělce dostatečně dlouhodobé, poněvadž je dlouhodobé tak, aby eh, mohl půdu využívat a aby se na ní uživil. A také, eh, jaké, eh, jaká produkce se vlastně objevuje tam, kde je extrémně řídká hustota obyvatelstva. Dobře, a nyní pan poslanec Jár. Ano, děkuji vám. Vaše role je zde nezastupitelná. Děkuji vám, pane předsedo. Podle mě ta problematika zemědělské politiky, eh, hospodářské politiky na venkově, no eh, já vám k tomu samozřejmě neřeknu úplně všechno. Eh, Zemědělství samozřejmě eh, může být jaksi plošná, eh, plošná ekonomická činnost a může působit proti vylidňování venkova. Otázka je, eh, jakmile dochází ke spekulacím s půdou, pak tedy ta funkce vytváření pracovní příležitosti na venkově tím pádem zaniká. My jsme směrem z Bruselu snažili se vyslat eh, signál, že tedy chceme, aby ten, eh, ty prostředky z prvního pilíře šly nikoli vlastníkovi půdy, ale k tomu, kdo na ní hospodaří. Zajímalo mě, jestli to stačí, anebo jestli podle vás je nutno přijmout další opatření. Další otázka se opět týká hospodářské politiky bruselskou strategii a myslím, že i strategii toho výboru eh, bylo, byl druhý pilíř a eh, fondy soudržnosti. A ty jsou provázané na, natolik, že členské země a regiony eh, s té mají spolurozhodování, protože my samozřejmě víme, že nemůžeme všechno rozhodovat dopodrobna z Bruselu. Prostě to nemůžeme, pokud chceme opravdu eh, eh, zajistit eh, rozvoj venkova. Či otázka je, zda vidíte ty mechanismy z Bruselu jako dostatečné, nebo zda chcete doporučit něco více. Je to, je to pouze o penězích, nebo roli tady se hrála také strategie a jednotlivé projekty tak dále? Hlasí pan Latfelda? Ne, ne. Takže není-li více otázek, poprosíme experty o odpovědi. Prosím. Może já začne, skoro byly skierowane pod moim adresem. Takže já začnu, poněvadž tady byly otázky přímo na mě. Pane předsedo, e, pokud e, námořník, který na plachetnici neví, e, odkud fouká, tak neví, kde skončí. Společná zemědělská politika, která tady se vytváří už léta, to je, to je prostě takový eh, adhocismus. Prostě máme zrovna teď problém a otázku, tak se to snažíme řešit, případ případu ale to není žádná nová ekonomie. Když já hovořím o nové zemědělské politice, o zemědělské ekonomice spíše, eh, tak hovořím o tom, že eh, současná eh, zemědělská politika i působení nám umožňuje tedy vypočítat, jak si tu společenskou rentu v podobě potravin, eh, renta z využívání eh, půdy. Máme tedy eh, rentu, která vychází z kvalifikace, z kvality zemědělských podniků, z kvalitě půdu, půdy, ale nehovoří se renta z dobrého stavu životního prostředí. Globálně je tomu tak, že jedna třetina odpadu, které produkuje civilizace, eh, není schopná se nějak rozplynout v ekosystému. A tento proces, čili to je model industriálního rozvoje, eh, včetně v zemědělství, ten by to ještě dále eh, zesiloval, tento problém. Proto je velice dobré, že Evropská unie stimuluje rozvoj toho druhého pilíře, to znamená hledisko regionální, z hledisko environmentální. Čili my jsme tady možná úplně první na světě. Tady eh, američané se nás snaží nějak dohánět a Azie je daleko vzadu. Ale to není proto, že by Unie byla natolik eh, jak si eh, měla zrak otevřený natolik do budoucna, natolik vědoměla, ale je to prostě dáno těmi našimi podmínkami. A pokud chceme identifikovat novou ekonomickou rentu, tak na to potřebujeme novou ekonomii. Což znamená, že do té, do toho ekonomického účtu musíme tedy dát to, co zde není obecně. Protože třeba půda má svoji vlastní půdu. Eh, půda má svou vlastní hodnotu. Eh, tuto hodnotu potom eh, někteří přetvářejí nejenom tady zemědělci, ale také další, kteří tu půdu nějakým způsobem využívají. No a samozřejmě to je, z toho vyplývají náklady, ale i příjmy. Já myslím, že není třeba eh, eh, eh, není třeba nějak dokazovat, že prostě voda v něčí studni není majetkem majitele studny. Ale to je totéž třeba o využívání eh, orné půdy nebo eh, zeleň a její nedostatek a narušování dalších zdrojů. To, to všechno je o hodnotách. Dále jste se ptal o tom, eh, co je to univerzální. Co je zde univerzální? Univerzální jsou principy, ekonomické principy v tržních podmínkách. Samozřejmě tržní model přijímáme a v, na trhu to je otázka e, eh, dovatelsko e, eh, odběratelských vztahů, včetně tedy ale identifikací nákladu a výnosů. No ale jak se to bude konkrétně realizovat, no tak to už potom eh, závisí na konkrétních eh, rozhodnutích. Takže závěrem bych řekl, že zemědělská ekonomika eh, vyplývá z rozhodování v rámci zemědělské politiky, to je společné v případě Evropě, ale zároveň vytváří její perspektivy budoucího rozvoje. A v podstatě eh, my mm, máme de facto 50 let zemědělské politiky a to je také ten náš teoretický základ. Takže k tomu tolik. Děkuji vám. Děkuji panu profesorovi a prosím další řečení. Paldies ļoti labiem jautājumiem eh, Ano, já vám děkuji. Děkuji vám za podnětné dotazy. E, problémy těch nákupů půdy nezemědělci, to je asi zkrátka problém celé východní Evropy, respektive členských států EU ve východní Evropě. Jsou to zkrátka velký investoři, velcí investoři, kteří skupují e, půdu a vůbec nejsou zemědělci. V baltských státech e, je to všude podobné. E, a e, způsobuje to to, že vlastně veškeré podpůrné programy e, na podporu tedy zemědělců ve finále vůbec nepodporují zemědělce. Proto je potřeba snažit se více navázat lidi na půdu, na které žijí. Pro mnohé e, představují platby na plochu svým způsobem hlavní příjmy je samozřejmě potřeba zasadit se o zvýšený, zvýšenou efektivitu zemědělských podniků. Často ale ty efektivní zemědělské podniky nemají kde hospodařit, protože někdo neefektivní se své půdy jen tak také nevzdá. Teď eh, k vyrovnávání plateb na plochu, eh, je-li to dostačující. K tomu musím poznamenat, že stále ještě máme pocit, že s námi není zacházeno spravedlivým způsobem. U nás by bylo potřeba hodně investovat do rozvoje venkova. A do velkých infrastrukturních projektů. Bohužel veškerá infrastruktura a nové projekty v této oblasti se opět soustředí pouze do měst. Nicméně i na venkově Eh, jsou stejné potřeby. Samozřejmě je to tam, je to tam dražší, eh, žije tam méně lidí, ale snadno se tak můžeme dostat do situace, kdy třeba na venkově vůbec nebudou opravovány silnice, v tě, tedy v těch méně osídlených oblastech. Což pak odliv e, obyvatel z těchto částí naší země ještě urychlí. Jedna možnost, kterou zatím asi nedostatečně využíváme, e, je e, tedy, že ze zkušeností e, získaných po sovětském hospodaření víme, že potenciál našeho zemědělství je mnohem, mnohem vyšší, než je stávající stav. Ovšem otázka je, jak lze tento eh, maximální potenciál plně využít. Je zde samozřejmě i celá řada lidí, kteří nechtějí, aby se ten potenciál využil. Možná s tím bychom měli něco dělat. Děkuji. Bardzo děkuji. V ten způsob zbližujeme. Děkuji vám a tím se blížíme ke konci. Eh, přeje si ještě někdo promluvit? zatím ani paní poslanky Kaniente jsme neslyšeli, no ale prostě tak to dneska je. Takže pokud se nikdo nehlásí do další debaty, tak možná bychom to mohli říci na závěr toto eh, k tomuto tématu zkušenosti novičenských zemí eh, se společně zemědělské politiky v letech 2007 až 2013. My jsme se vlastně vraceli de facto až do roku 2004 a vlastně i do předstupního období. A je třeba pochopit, co znamenal vstup členských zemí do tedy z těchto zemí do Evropské unie, abychom pochopili, eh, to, jak je ovlivněna společná zemědělská politika. Byl to vstup do demokratického společenství a znamenalo to tedy eh, spoustu dalších věcí a také různé dopady na města a na venkov. Eh, paní Gene se třeba ptala na eh, vzrůst životní úrovně na venkově, vzrůstu efektivnosti výroby potravin, čili to jsou zcela jasné a měřitelné záležitosti. Co dále zde bylo zmíněno? Můžeme říci, že zde máme zemědělství rozmanité. Jednak je to to industriální zemědělství a pak je to zemědělství eh, biologické či ekologické, bychom mohli říci my jsme zde měli několika, několik desítek let důraz právě na to industriální zemědělství. No a teď je otázka, jak se s tím vším společná zemědělská politika vyrovná. Otázka další je, zda konkurenceschopnost je skutečně tím nejlepším kritériem hodnocení zemědělské výroby. E, trošku jsme se zmínili také o problematice zabezpečení potravin. A musím říct, že eh, tady se hodně změnilo. My máme nyní plně funkční trh, který nabízí zboží příměřené jakosti. Co by tedy z toho mělo všeho vyplývat pro budoucnost společné zemědělské politiky, tak to samozřejmě o tom bude ještě mnoho diskusí, ale také hodně uvažování. Pak zde máme obecnější aspekty. Nakolik malé zemědělské podniky jsou problémem a nakolik jsou přínosem. Ano, oni jsou jak problémem, tak tedy přínosem. A jestliže znamenají, že reprezentují dobro, tak jak eh, jich využívat, eh, protože ono to něco stojí, čili abstinentoval. Malá hospodářství, často si myslíme, že mohou fungovat stejně jako velkostatky, ale v menším, eh, v menším měřítku. Ale tak to není tak to není tady, tady to asi není možné jednoduše přenést její strukturu na menší měřítko. A pak je zde tedy otázka, eh, jak si, jejich role, role těch malých podniků v celkovém zemědělství. A ještě problém poslední, otázka, nakolik jiné politiky, kromě společné zemědělské politiky, třeba, třeba eh, politika rozvoje venkova nebo politika eh, tedy kohezní politika, eh, jak, ta se, jak ty se ještě také dotýkají venková zemědělství. Já bych chtěl velmi poděkovat našim prezentátorům My samozřejmě se vždycky potýkáme eh, s organizací práce ve výboru, poněvadž eh, mnozí poslanci mají ještě povinnosti jinde, někteří ve svých volebních okrscích, někteří přijíždějí později, ale naštěstí zde máme také naše spolupracovníky, naše asistenty, eh, kteří si dělali poznámky a jistě to všechno předají. Takže děkuji vám a příště se sejdeme 29. Eh, a 30. května. A pokud není další otázek, tak si dovolím ukončit eh, zasedání. Přeji vám příjemný večer a ještě jednou děkuji eh, našim hostům. Domníváme se, že tato debata bude moci pokračovat také na krakovské konferenci, eh, která bude 6. 7. července třetí konference, která se bude eh, zabývat touž eh, problematikou a doufám, že naši dnešní referenty se zúčastní. Takže děkuji vám.